schopni říci, že tyto zprávy byly objektivní a že objektivně odrážely situaci v regionu. Děkuji. Společná rozprava tím končí. Zítra v 11.30 se bude hlasovat o obou zprávách. Další bod na pořadu jednání jsou jednomitové příspěvky. Nejprve dávám slovo paní kolegyni Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Dnešní dopoledne jsme věnovali lidským právům. V této souvislosti bych ráda zdůraznila dva momenty. V roce 2012 hodnotíme lidská práva ve světě e, z roku 2010. Zabýváme se něčím, co by již nemělo být aktuální. Rozuměla bych to tomu tehdy, jestliže by zprávu o lidských právech připravovali studenti bez nároku na odměnu. Nerozumím ovšem, proč sekretariát rady tuto zprávu e, zveřejnil až v září 2011 a už vůbec ne tomu, proč o ní jednáme dnes. Eh, má druhá otázka se týká Běloruska. Režim Lukašenka se změnil k horšímu, eh, co se týče lidských práv. Mezinárodní eh, asociace pro lední hokej by měla být vyzvána k tomu, aby se neorganizovalo mistrovství v této zemi. Bělorusko hraje dobře hokej a má určitě na to nárok. Ovšem diktátor Lukašenko by to neměl zneužít eh, jako důkaz eh, toho, že svět se smířil s jeho vládou. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Záborské. Pan kolega Mirsky tu bohužel není a proto uděluji slovo eh, paní kolegyni Bilbao. Děkuji vám 26. dubna eh, tohoto roku bude 75. výročí bombardování Garniky během španělské války. Eh, německé nacistické letectvo tehdy vyzkoušelo techniky agrese, které se dále ještě zdokonaly během druhé světové války. Franco zase útočil na instituce i na národní identitu Baskecka. To, bylo jeho, to byl jeho cíl během celé diktatury a Garnika se stala symbolem míru. Eh, a ještě to zvyšuje slavný Picassův obraz výraz, který by se měl vystavovat v Basketsku. Německý stát se v roce 77 omluvil basketskému lidu za tento masakr. Ovšem dnes ve Španělsku revizionističtí eh, historici a eh, extrémní pravice eh, popírají pravdu a vlastně říkají, že beztrestnost frankistů byla klíčem pro přechod k demokracii ve Španělsku. A teď chci využít tohoto 75. výročí, abych žádala o o spravedlnost, o nápravu a o památku těchto obětí. 75 let poté, co se toto stalo, chceme, aby se eh, zohlednili eh, oběti na životech, eh, které jsou výsledkem frankistu. Děkuji mnohokrát paní kolegyni Bilbao Barandika. Další přihláška zde není a proto má slovo pan Michalský do tego, o czym mówiła pani Zaborska, znaczy o... o, o... Děkuji. Rád bych navázal na slova paní Záborské. Diktatura Lukašenka v Bělorusku Za poslední dva dny eh, byli osvobozeni, eh, osvobozeni dva političtí vězni. To je dobrý krok. Evropská unie také ukázala, že velmi jednoznačně hodnotí režim v Bělorusku. Jsou to dobré kroky, ovšem nesmíme zapomenout to, že političtí vězni se i nadále nacházejí ve věznicích Běloruska. Evropský parlament a celá Evropská unie leckdy ukazují určitou slabost někdy udělají dva kroky kupředu a tři kroky zpět. Měli bychom ve svých postojích být stabilní a to nám určitě um, bude ku prospěchu. Děkuji. Dále má slovo kolega Moganti. Eh, Děkuji, pane předsedo. V posledním týdnu proběhly určité epizody, které bych nazval podivné. Eh, dokonce vážné a nebezpečné. V Itálii je skupina pseudovýzkumníků eh, se rozhodlo, že budou přeskoumávat eh, otázku božské komedie, slavného díla Danteho, které je oslovováno miliony občanů ve světě již několik století je tam podle nich příliš mnoho antisemitských, rasistických poznámek a právě proto by bylo třeba revidovat eh, tento text eh, a dát mu správnou podobu. Bylo navrženo vyškrtnout některá jména tradiční jména, aby se eh, někteří neuráželi. Jsou to mm, možná ne zcela ojedinělé hlasy, představují celou řadu takových názorů které vlastně reagují na různé kultury. Eh, ovšem bez kořenů kultura umírá. Co se stane v Evropě, nebudeme-li hájit kořeny? Matias. Děkuji panu Morgantimu, paní kolegyně Matias. Děkuji vám, pane předsedo. Portugalsko minulý týden hlasovalo o rozpočtu. Hlasování ve vládě eh, ukazuje výsledek nahromadění mnoha problémů. Domníváme se, že to neodpovídá naší pozici. Eh, pozice eh, PS, pozice vedoucích představitelů představovala zdržení se hlasování, ostatní hlasovali pro. Portugalský parlament jako první přijal takové, eh, takové ponížení. Jde vlastně o další ránu zasazenou Portugalsku ze strany EU, ze strany moci eh, finančníků. Eh, to nebere v úvahu zájmy občanů. Tak to nemůže pokračovat. Děkuji paní kolegyně Matias. Eh, kolega Obermeier zde není, a tak má slovo kolega Revelini. Děkuji, pane předsedo. Situace v Itálii je dramatická. Evropa se nachází v krizi italští eh, dělníci eh, již nechápou Evropu tím, když se v Evropě uzavírají podniky a vyrábí se někde jinde, kde jsou nižší výrobní náklady. Už nechápou, nerozumí Evropě eh, když drobné podniky nedostávají vůbec úvěry a velké banky mají stále větší slovo. Není možné sledovat eh, takovou politiku, kdy jsou u žezla pouze takoví ve vládě, kteří eh, pouze drží finance. Eh, rybáři musí také trpět pod důsledky toho, že naše zdroje jsou čerpány úplně někde jinde. Je všechno má své meze. Existují e, zcela jasné hranice pro Evropu. E, řečník byl přerušen nyní a slovo dostává další řečník. Děkuji, pane předsedo. E, ten domělý problém center vazby v Evropě je velice důležitý v boji proti terorismu. Tento zájem nesmí být větší než zájem na ochraně lidských práv. Musíme odsoudit veškeré zneužívání, ale nesmíme zapomínat, že když budeme osočovat země bez důkazů, že to je také eh, nespravedlivé, jako to byl případ eh, v eh, Rumunska a při vyšetřování nebylo nic prokázáno, že tam byla vytvořena centra v spolupráci se CIA. U věznic CIA není veškeré osočování prokázáno. Důležitá jsou fakta. V Rumunsku žádná takováto centra nejsou, bylo to prokázáno. Děkuji. A nyní má eh, slovo kolega Gallagher. Já se domnívám, že ratifikace finančního paktu eh, Jsem proto, abychom regulovali průmysl finančních služeb a nyní vznikl nový pakt mezi EU, který má přispět větší stabilitu eurozóně a to bude velice obtížné eh, dosáhnout hospodářského oživení. Finanční stabilita je zpěta s nutnými podmínkami pro vytváření pracovní příležitostí. Země, které budou ratifikovat eh, tento pakt, budou mít přístup eh, k mechanismům eh, evropské stability a to je velice důležité i pro Irsko vzhledem k přístupu na mezinárodní finanční trhy. Ti, kteří budou proti této smlouvě, musí ukázat, jak eh, se chtějí eh, prosadit na finančních trzích. Děkuji, pane kolego Geligene. A nyní má slovo kolega Muito obrigado, Sr. Presidente. Tavares. na bissau Děkuji, pane předsedo. Eh, v Guinea-Bissau se opakuje realita. Vojáci útočí a ovlivňují situaci. Gine Bissau byla použita eh, obchodníky s drogami za podpory eh, vojáků. Eh, co dělá Evropská unie? Stáhla svou misi v guinea Bissau. Eh, místo aby se snažila eh, věci změnit. To je velice závažná chyba. Situace se dále zhorší a bude velice těžké ji vyřešit. Dochází tam k intenzivnímu obchodování s drogami s prostřednictvím této země. V naší strategii eh, není vůbec žádná konzistentnost a já se obracím na gvinejský lid, který si přeje reformy a chce obnovit svou zemi. Děkuji kolegovi Tavarešovi a nyní další řečník. Panie przewodniczący, szanowni państwo, dwa lata temu. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, před dvěma lety se zřítilo jedno polské letadlo Toto letadlo přepravovalo ne jen polského prezidenta, ale také vrchního velitele vojenských složek. Dva roky Toto zřícené letadlo eh, leží v Rusku. Rusko nechce toto letadlo vydat. A nechce vydat ani černou schránku. Je to nepochopitelné, že v 21. století zatím nebyl nalezen, nebyla nalezena příčina zřícení tohoto letadla a já požaduji, aby Evropská unie podpořila eh, vyšetření. Děkuji. Nyní slovo má kolega Bete. Uh, job... Pane předsedo, pracovní příležitosti, které se zachovat docela snadno, se vytratily v důsledku legislativy v Londýně by, tři, byla zastavena výroba v rafinerii cukru, protože už nejsní zapotřebí cukr v Evropské unii, ale je třeba změnit pravidla, aby ne, byly potřebné produkty nakupovány na světových trzích. Chtěli bychom, aby se zpřísnila pravidla, aby bylo možné vyřešit tento problém. Doposud jsme neobdrželi žádnou odpověď. Nemůžeme si dovolit ztrácet pracovní příležitosti v jedné z nejchudších částí Londýna. Naléhám na to, abychom co nejrychleji usilovali o nalezení řešení. Děkuji, pane kolego Betne. A nyní má slovo pan kolega Sendagard. Tak. Eh, Já eh, Děkuji vám. <clears throat> Chci na vás apelovat, pane předsedo od již 69 eh, dní Al-Kavaja, aktivista pro lidská práva, drží hladovku v bahrajnském vězení. Staví se proti královské diktatuře, staví se proti mučení, proti věznění a co vlastně udělal, že si zasloužil věznění. Bojoval za svobodu a lidská práva. Nikterak násilně, pouze slovy, pouze mírovnými prostředky. Po 69 dnech eh, hladovky El Kavaja eh, je na hranici smrti musíme zabránit smrti. Jeho boj je naším bojem a proto vás žádám, pane předsedo, abyste eh, se postaral o to, abychom rychle poslali poselství eh, bahrajnskému králi. Eh, Al-Kawaja musí být propuštěn okamžitě. Každý den je tady jeho život v sázce, zítra může být pozdě. Děkuji kolegovi Sendergaardovi a nyní kolega Kelly. Děkuji, pane předsedo, za příležitost vystoupit na téma, které mě trápí jeden irský občan byl zavražděn bolivijskými silami před třemi lety a ukázalo se, že nebyl ozbrojen a přesto eh, byl eh, zastřelen střelou do srdce a třikrát eh, do zad. A uplynuly tři roky a bolivijské orgány nejsou schopny dovolit nezávislé vyšetřování tohoto případu. Zejména Lady Eštnová nás podpořila v Evropském parlamentu. Potřebujeme mezinárodní nezávislé vyšetřování, aby příslušné orgány eh, usnadnili situaci a umožnili toto vyšetřování. Děkuji, děkuji, pane kolego Kelly. Paní kolegyně Kostelo má slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Jakožto členka Task Force dostávám celou řadu uh, zpráv o zastrašování a násilí uh, Eh, které, ke kterému dochází ze strany drogově závislých, a to někdy pro zcela my malé sumy peněz, eh, vlastně je zapotřebí nějak eh, jednat proti tomuto obchodování s drogami. Chtěla bych apelovat na komisi, aby zvážila eh, možnosti, jak přistupovat k tomuto nebezpečí, k této hrozbě, eh, jak přistupovat eh, k obětem těchto zločinů a jak jim poskytnout lékařskou pomoc. Bylo by velice dobré, kdyby se náležitě využívaly všechny prostředky, které dávají evropské iniciativy a Evropský akční plán boje proti drogám tady v této oblasti. Vielen Dank, Frau Kollegin Kostel. Děkuji paní kolegyně Kostela. Dále kolega Tremusaj Balce. Moltes gracias, señor president. Dear colleagues, yesterday a new chapter... Vážení kolegové, eh, včera se objevila nová kapitola na eh, znárodňování. Týká se to společnosti Repsoil důležití akcionáři, kteří měli 51 navýšili svůj podíl. Tento útok na právo ukazuje ztrátu důvěry eh, ze strany mezinárodních investorů v Argentině proto bych se chtěl obrátit na vás i na eh, komisi, abychom eh, vystoupili proti této situaci, aby byly pozastaveny obchodní dohody, abychom zajistili, aby v budoucnu nedošlo k opakování takovéto situace. Děkuji a nyní má slovo kolega Kryzokelos με αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα Μείωση των Εξοπλισμών θα πρέπει Ano, příležitosti dnešního dne k demilitarizaci eh, je třeba se podívat na to, co udělalo Finsko a Řecko. Eh, až do roku 2011 eh, Řecko vydávalo 218 milionů eur pro vojenské účely. I když došlo potom také ke snížení vojenských výdajů, tak Řecko eh, představuje pátého největšího dovozce zbraní po Číně, po Indii, Jižní Koreji a po Arabských Emirátech. V letech 2007 a poté Řecko eh, dováželo především eh, německé a francouzské zbraně. Myslím si, že z těchto chyb bychom se měli poučit. Především eh, velké průmyslové podniky využívají podpůrné programy, které poskytují finanční prostředky. Nyní bylo dosaženo vrcholu v tom, kdy nedávno bývalý řecký minister obrany byl zatknut. Děkuji kolegovi Krysogelosovi a nyní má slovo kolega Posopus. Mikro. Mikro. Herr Kollege, microphone please. Eh, před chvílí zakončiliśmy debatę na temat negocjacji układu. Před chvílí jsme uzavřeli diskuzi o dohodách o přidružení s Arménií a Azerbajdžánem. My ale sledujeme také situaci v Iránu, tedy v sousední zemi. V sobotu se konala jednání v Istanbulu a můžeme doufat, že eh, se podaří přijmout celou řadu kompromisů. Irán chce dál jednat o svém nukleárním programu. Na druhé straně eh, je ruská armáda eh, zaměřena na posilování své eh, přítomnosti na Kavkazu. Tady tedy nebudou možnosti obohacovat uran, pokud je Irán nepoužije pro jiné účely. Nemůžeme připustit, aby využili této situace když eh, budou pokusy o vojenskou přítomnost v Kavkazu. Kolega Bratkovský se bohužel nedostavil, proto dávám slovo kolegovi Timovi. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych připomenout, že tento týden Washington umožní setkání eh, řady aktivistů, eh, které, kteří budou žádat eh, prezidenta Obamu, aby propustil pět kubánských vězňů z roku 98, kteří byli zatčení jakožto tajní agenti cizího státu ovšem nebylo nic prokázáno. Byli um, souzeni ve velmi nepřátelském prostředí a byli odsouzeni k obrovským trestům Eh, Unie prohlásila, že takový eh, soud eh, byl nepravoplatný, protože nebyly respektována práva obhajoby. Několikrát byly Spojené státy kritizovány za to, jak zacházeli s těmito pěti vězni v rozporu s lidskými právy. Odepřeli jim vlastně spravedlnost. Eh, uplynulo 14 let a Obama může tuto nespravedlnost napravit. Děkuji kolegovi Vatimo a kolegyně Miranda. Obrigada, presidente. Preservar la biodiversidad es un dos... Děkuji, pane předsedo. Eh, zachovat biodiverzitu je cílem Evropské unie. Je to cíl, který není vždy eh, dosažen. Platí to eh, v Galicii, kde 6 tisíc hektarů bylo zapáleno, eh, spáleno tohoto rok. Jde o území, které má obrovskou hodnotu. Jde o, o rozsáhlý atlantský les v Evropě. Proto žádáme Evropskou komisi, aby podpořila politiku prevence proti požárům politiku, která by zabránila opuštěným eh, územím, eh, politiku, která by hájila, chránila ekosystémy do budoucna, bychom rádi měli opravdu zelenou krajinu. Děkuji kolegyně Mirandě. Kolega Majer se bohužel nedostavil a proto má slovo kolega Zenoni. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Rád bych upozornil na to, co by se zanedlouho mohlo stát eh, v jednom z nejkrásnějších eh, lesů v Itálii eh, nedaleko Benátek. Je to oblast, která je opravdu nádherná a také spadá do sítě Natura 2000. Je to oblast, která je chráněná eh, z Benátek, eh, oblast, která je stará staletí a nyní byla otevřena pro lov eh, jelenů a sen. Ty jsou nyní úplně barbarsky zabíjeni. Je to jak na jatkách a udává se, že se přemnožili že se vysoká zvěř přemnožila a e, proto se povoluje jejich odstřel. Evropa by měla zabránit e, tomu, aby e, a měla by se snažit o dodržování směrnice o biodiverzitě. Děkuji kolegovi Zanony a nyní kolegyně Zuber. Obrigada, senhor presidente. Jako- Děkuji, pane předsedo. Sociální a ekonomická situace v Portugalsku se mnohem zhoršuje. Životní podmínky se zhoršují a e, jsou e, pod e, lidskou úrovní. A my se domníváme, že dochází k prohlubování eh, chudoby a krize v této zemi. Nezaměstnanost dosahuje eh, procent Ztratili jsme velmi mnoho pracovních příležitostí. Eh, mnoho obyvatel žije pod hranicí chudoby. Životní úroveň se snížila o 7,3 Eh, snižuje se počet eh, veřejných svátků a co se týče privatizace eh, veřejného zdravotnictví a sociálních služeb. Děti již už nedostávají školské mléko. A na závěr dostane slovo ještě kolegyně Ojuland. Děkuji, pane předsedo. Orgány v Kremlu jednají o akvizici pozemku uprostřed Paříže v hodnotě 20 milionů eur, kde má být postaven kostel Ruska ruské pravoslavné církve pod vedením moskevského patriarcha Cyrila, který není spokojen s historickou katedrálou Alexandra Něvského, která vítá věřící ruský stát podporoval tento program vybudování 200 kostelů za deset let a diskutuje o vybudování 500 v budoucnosti. Já se dobývám, že základem demokracie je oddělení státu a od církve. Naším eh, úkolem je tedy ochránit občany eh, pod, eh, před agenty Kremlu pod kupolemi eh, pravos, eh, kostelu pravoslavné církve. Děkuji kolegyni Ojuland. Tím končím dnešní jednání. Eh, další jednání se bude konat zítra. Pro řad jednání byl